mě. Tím končíme interpelace. Další schůze proběhne zítra ve čtvrtek 17. od 9 do 13 a potom od 15 do 17. Pořad jednání byl zveřejněn písemné podobě i na internetu. Odročuji schůzi.